Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Tak vážení kolegové, prosím, posaďte se a zahájíme toto společné eh, zasedání výboru eh, výboru rozpočtového a výboru pro hospodářské věci. Jsem potěšen, že tomu mohu spolupředsedat s panem Ferberem. S místopředsedou hospodářského výboru pan Gualtieri se omlouvá. Jedná se tedy o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice. Pane Ferbere, máte nějaké komentáře, než dáme slovo našim spoluspravodajům? Three Uh, dear colleagues, uh, first of all, I'm happy that we have found a date to... Milí kolegové, já jsem opravdu velmi rád, že jsme si našli všichni čas a že se nám podařilo uspořádat toto společné jednání. Bylo to složité, ale je dobře, že jsme tak učinili a hned začneme tedy s oběma zpravodaji. Každý bude mít pět minut, takže u Hostác jako první je to tak správně. Já bych mohl dát hned slovo Jose Manuelovi, ne, mně bylo řečeno, by, že vy musíte začít. Bylo mi řečeno, že musíte začít vy. Děkuji, děkuji, pane místo předsedo, spolupředsedo. Já jsem opravdu tuto chvíli plný energie, takže samozřejmě se toho mohu ujmout. Milé kolegyně, milí kolegové, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že jsme se všichni našli ten čas na to, abychom se podívali na otázky týkající se FC2. Děkuji také Jose Manuelovi jako spolu s Pravodajovi. Jak již víte, tak už u FC1 jsme velmi kolegiálně společně eh, spolupracovali tak, abychom vám předložili co nejlepší základ pro vyjednávání. V tuto chvíli se samozřejmě už čekáme také, se, v tuto chvíli už se těšíme také na vaše další pozměňovací návrhy, které se pokusíme do zprávy zapracovat, samozřejmě vždy, když to bude jen možné. Děkuji také právním službám, které nám velmi koherentně a kontinuálně pomáhaly. A bylo mi tedy v tuto chvíli také řečeno, že tyto texty už jsou v tuto chvíli k dispozici ve všech jazykových variacích. To znamená, že už tento text není k dispozici pouze v angličtině, jak tomu bylo na začátku, ale opravdu ve všech jazycích. To znamená, že vy si v tuto chvíli můžete před předkládat pozměňovací návrhy v jakémkoliv oficiálním jazyce, to znamená, žád, žádná takováto omezení už v tuto chvíli neexistuje. Jose jako Manuel Fernandez a já eh, jsme se v podstatě snažili nebo proč jsme se snažili ten text vypracovat v takové podobě, nebo do takové podoby, jak je v tuto chvíli k dispozici. My jsme přeci už jaksi dříve hovořili, že vlastně ty investiční mezery chceme v Evropě co nejvíce uzavřít. Chceme, aby eh, docházelo stále k, k lepšímu a lepšímu investování do našich občanů a do naší eh, budoucnosti. U EFSI Jedna to fungovalo velmi dobře, nicméně tady určité pochybnosti vyvstaly v souvislosti s určitými druhy implementace a tady právě to jsou přesně ty věci, které jsme se snažili změnit a vylepšit v tomto návrhu. Takže co se týče adicionality a její definice my jsme v podstatě zjistili, že Evropská investiční banka definuje adicion, adicionalitu, definuje jaksi příliš, příliš technicky, hlavně v oblasti těch takzvaných special activities. Tady v podstatě se jedná o matematickou konstelanci, která je v podstatě jaksi finančně, technicky velmi náročná a komplikovaná. To znamená, my v podstatě apelujeme v souvislosti s FC1 na to, aby se tedy používala ta kritéria, kritéria pro právě adicionalitu při výběru eh, projektu. To samozřejmě má co dočení s těmi politickými oblastmi, které se tam navrhuje také, samozřejmě s, těm, eh, s tou užitečností, jak ekonomickou, společenskou a sociální. A chtěli bychom, aby tato kritéria byla ještě více vyzdvihnuta v tomto návrhu ESI 2. To znamená, že my jsme se nedrželi toho earmarkingu a zaměření tedy, jak ho navrhuje Evropská komise. To znamená, že cíle agendy pro udržitelný rozvoj OSN 2030 by měly tvořit rámec pro to rozhodování o tom, které projekty budou smysluplné pro investice v rámci FC2. Chceme samozřejmě také udělat všechno pro to, aby ten scoreboard byl v podstatě využíván mm, častěji a, a více tedy v, eh, v tom rozhodovacím procesu o těch eh, projektech, tak aby nedocházelo v podstatě k těm investicím například jen do eh, německých dálnic, protože i tady v podstatě jsme si vědomi toho rizika crowding out, to znamená, že jde o to, aby se EFSI opravdu zaměřila na kritéria užitečnosti a aby tato byla tedy zakořeněna také v legislativě. Zastáváme také ten eh, návr, názor, že FC2 by měla se věnovat také více té oblasti rizikovější a hlavně co se týče tedy eh, regionů a to, tady do toho hodně zasahovala moje kolegyně z EPP. To znamená, aby se opravdu investovalo tam a v těch regionech, kde jsou ty prostředky nedostatečné a zaměřit se tedy jak na ty věřejné subjekty, tak také na soukromé eh, subjekty. To znamená tak, aby samozřejmě ta zátěž nebyla v podstatě zničující. A je třeba se tedy právě a i z toho důvodu tady chceme jak si dosáhnout určité změny v, té filozofii samotné. Uh, takže jakým způsobem by mělo být EFSI koordinováno, jakým způsobem by měly být řízeny všechny ty aktivity v rámci EFSI, tak to je samozřejmě otázka. Chceme se vrátit k té eh, původní myšlence, kterou jsme vyjádřili u EFSI 1, to znamená tady eh, ten, eh, tu porotu či ten výbor v podstatě rozšířit ještě o dalšího Eh, člena Evropského parlamentu a pokud by to tedy v některých eh, případech nebylo možné, tak se v podstatě jednoduše zamyslete na té možnosti, jakým způsobem zajistit opravdu co nejlepší řízení a koordinaci také na národní úrovni. To znamená tak, aby pomocí zprostředkovatelů se do těch opravdu regionů, kde je to třeba, dostaly ty investice, které tam patří. To znamená, chceme, aby to všechno fungovalo opravdu lépe, snadněji a tímto předávám slovo svému kolegovi, který bude hovořit tady o, ještě o tom financování a implementaci v regiony. Děkuji mnohokrát a náš druhý zpravodaj tímto dostává ode mě slovo Jose Manuel Fernandez. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě děkuji svému spolu zpravodaji, děkuji stínovým eh, zpravodajům, děkuji za opravdu skvělou eh, spolupráci, protože šlo o to, aby EFSI jako Fond pro strategické investice byl ještě tedy jednou přeskomám po té své první fázi a aby byl opravdu co nejvíce akceschopný do budoucna. A jen si vzpomeňme tedy na ty malé a střední podniky. Tady u těchto malých a středních podniků jsme dokonce byla předči, před, jsme předčili všechna očekávání, co se týče té efektivity. Samozřejmě, tady je třeba ještě to vylepšit hlavně v oblasti adicionality a v oblasti jak si pomoci ve všech regionech a těch nejpotřebnějších regionech. Dokonce prostřednictvím tohoto nástroje jsme získali opravdové jaksi zisky pro, pro Evropský parlament a pro naše prostředky. To znamená, že celé, celé to všechno opravdu vedlo k tomu, že vznikla pracovní místa a že nakonec je to celé opravdu v černých číslech. Opravdu to mělo jasný dopad jak na konkurenceschopnost, tak také na eh, pracovní trh a na efektivitu a účinnost. A takovýto nástroj je i díky takovýmto opravdu skvělým výsledkům zcela nezbytný a potřebný například co se týče té, té poradenské eh, aplikace, eh, té platformy, která združuje investory, tak to jsou věci, které je třeba posílit i do budoucna, tak aby opravdu to mělo celé jasné dopady na tu situaci v regionech. A i v této souvislosti máme tedy pro tento takzvaný advisory app a pro tu platformu nová, nové, nová doporučení, tak aby to opravdu fungovalo co nejlépe. To znamená, že tady se otevírá tam možnost jaksi partnerství s různými regionálními, místními eh, úřady. A eh, opravdu jde o to zaktivovat opravdu a propojit a zaangažovat opravdu veřejné úřady, místní úřady, regionální úřady. Eh, hovoříme tady o synergiích, hovoříme o adicionalitě, hovoříme o eh, jaksi propojení také s regionálními investicemi. To znamená, jde tady o investice, o pokrok. Tady opravdu to vede k reálným možnostem. A já tady právě myslím právě na ty menší projekty, které byly trošičku v pozadí. Adicionalita je samozřejmě důležitou. Nicméně, v každém regionu vypadá jinak i u stejných projektů, protože samozřejmě každý projekt má v každý, nebo i ten stejný projekt má v různých členských státech v podstatě jiné dopady, eh, jiné výsledky. A proto je třeba na to nezapomínat. A samozřejmě poté ta důležitá otázka financování. Tady je zcela rozhodujícím to, aby fungovala dobrá koordinace mezi institucemi. Eh, Rada a komise to eh, vyjádřili. Tady vůbec nedošlo k nějakému snižování či nezohledňování cílů horizontu 2020. Držíme se těchto cílů a proto je třeba se těchto cílů a slibů držet i do budoucna. A co to znamená? to, co v tuto chvíli, jak si máme k dispozici, i ty prostředky, které byly navýšeny, hovoříme tady o 500 miliardách, tak tady je důležité, aby například mechanismus Connecting Europe byl nějakým způsobem dotčen. To znamená, že tady potřebujeme jednoduše nové čerstvé peníze, tak aby takovéto mechanismy, jako je tento například, byly ještě více posíleny, tak aby opravdu abychom byli schopni zmobilizovat těchto 500 miliardů, to znamená Connecting Europe a další iniciativy musí i nadále pokračovat, aniž by byly nějakým způsobem poškozovány. A proto my jsme předložili návrh, který jde tím směrem, že v podstatě CEF Connecting Europe Facility a vše, co jde jaksi do těch finančních prostředků a nástrojů, tak aby aby to tedy bylo i nadále eh, posilováno a CEF zůstal u těch dotací. Samozřejmě, že v tuto chvíli budeme čekat na vaše pozměňovací návrhy, které se snaž, budeme snažit co nejvíce zohlednit a nejpozději eh, v červenci tedy doufáme, že už tento nový nástroj pro růst a zaměstnanost bude aktivní. Děkuji, děkuji mnohokrát. A v tuto chvíli dám slovo stínovým zpravodajům za Ekon a od Markara za EPP je tady prvním stínovým zpravodajem. Vážený pane předsedo, děkuji. Eh, po té zprávě zpravodaje je jasné, že pokud eh, chceme být přeborníkem z hlediska strategických investic, pak EFSI eh, 2.0 eh, nebude jenom kosmetikou nebo jenom trochu více peněz, ale musíme v podstatě mm, rozhodnout, jakým směrem půjdeme dát výhybku takže myslím, že e, tady máme základ a v mnoha ohledech to jde správným směrem a dále než komise a rada. Je tady definice adicionality, zintenzivňuje se také e, platforma z hlediska orientace, Evropská platforma pro e, investiční konzultace je intenzivnější. A dále se zde také hodnotí neúspěšnost některých projektů a je zde snaha zlepšit a rozšířit struktury ve světle toho, co jsme zažili. FC je na dobré cestě, ale je nutné, abychom eh, podnikli toto hodnocení FC. Já bych chtěl uvést tři principy. FC musí podporovat vysoce špičkové projekty, které se nedostaly na trh a proto je nutné zajistit zafinancování těch nejlepších možných projektů. Nejde o to, v jakých eh, členských státech se budou realizovat, ale jaké rizikové profilo, profily mají eh, tyto projekty. Hovořilo se o tom, že rizikové profily těch jednotlivých projektů jsou odlišné, než je rizikový profil dané země. A proto tady musíme najít určitou možnost, najít nástroj, který toto zohlední. Kritéria EFSI musí být ekonomicky únosná a musí tady být zajištěna adicionalita k probíhajícím projektům a také z hlediska využívání kapitálu. A poslední bod. Tady se říká, že zatím ještě vlastně neproběhla žádná přeshraniční spolupráce s třetími státy z hlediska EFSI, tak je patrné, že je zde zřejmá tato potřeba. Děkuji. Začali jsme trošičku později, tak mně jde v podstatě o to, abychom udělali všechno pro to, abychom se drželi toho časového harmonogramu, takže s tím nový zpravodajové dvě minuty. A teď pan Garcia Rubial za SAD. Děkuji. Minulý týden jsme si už zažili první výměnu názoru i v souvislosti s implementací EFSI a spousta věcí, které zmiňujeme v tuto chvíli, o kterých hovoříme v tuto chvíli v souvislosti s EFSI 2, se vlastně týká toho, o čem jsme hovořili v rámci hodnocení EFSI 1. A jedna z těch věcí, která zazněla a kterou je třeba ještě upřesnit, tak to je komunikace. Komunikace toho plánu eh, in, o komunikaci a investicích, to znamená velmi málo lidí ví v podstatě o tom, jak EFSI funguje. A mm, i přesto v podstatě velmi málo z těch lidí, kteří jak si už tento fond využili, tak vlastně vědí, že za celým tím fondem a projektem stojí Evropská unie. To znamená, že nevědí, že tato finanční pomoc vlastně přichází z EU. To znamená, musíme navýšit transparentnost a také i to, co eh, má co dočení s adicionalitou. To znamená zcela eh, jasnou transparentnost v souvislosti s výběrem projektů, v souvislosti se scoreboardem, protože velmi často se ani v podstatě neví, proč některý projekt byl financován a některý ne, a to z toho důvodu, že v podstatě ty eh, informace nejsou transparentně a nejsou k dispozici. Samozřejmě eh, musíme se více podívat, jak si na to, co se odehrává v terénu, musíme se eh, také aktivně snažit vyhledávat projekty, které si zaslouží investice a hlavně, a hovořil o tom už i kolega Fernandez, musíme se zaměřit na ty malé projekty, protože velmi mnoho z těchto malých projektů v podstatě není schopno překonat eh, tuto administrativu a celý ten postup. A ještě čtvrtá věc, Nebudu teď zacházet do podrobností, ale nám se nelíbilo, když FC1 dostávalo peníze z horizontu 2020. To znamená, že ani v souvislosti s FC2 nemůžeme, být, nemůžeme souhlasit s tím, že tady dostáváme peníze z horizontu 2020. Eh, a co se týče těch eh, cílů OSN o udržitelném rozvoji, proč tady chceme, jak si si vymýšlet nějaké nové cíle, když my jsme samozřejmě podepsali, podepsali tu dohodu a zavázali jsme se plnit tyto cíle udržitelného rozvoje OSN, tak proč si tady vymýšlet něco nového? Děkuji vám. Nyní za EKR Děkuji, vážení páni předsedové. Dnes máme diskutovat tedy o prodloužení EFSI, o jeho zdvojnásobení, jak pokud jde o dobu trvání, tak e, o finanční kapacitu. Vím, že už to tady zaznělo mnohokrát, ale chci to zopakovat znova. EFSI může být dobrým projektem na pomoc eh, investicím, ale není to zázračný recept. Eh, musíme dělat více pro vytváření dobrého investičního prostředí v celé Unii pomocí strukturálních reform, odstraňování překážek investic. Musíme se snažit završit jednotný trh, musíme aktivně se snažit eh, o lepší tvorbu právních předpisů a omezit regulační byrokracii. Tyhle věci musíme zdůrazňovat pořád dokola. EFSI může na pomoci investičnímu klimatu, ale není to tedy zázračný recept sám o sobě. Vítáme diskusi o prodloužení EFSI. Dnes odpoledne mám k tomu tři body. Za prvé a především souhlasím o s pochybnostmi účetního dvora, pokud jde o to, zda to prodloužení není trochu předčasné. Já jsem se dnes díval do svého kalendáře a původně to byl 5. červenec 2018. To bylo to původní eh, datum, teď je 20. března 2017 a komise už vlastně oznámila to prodloužení v červnu 2016, tak eh, to už je vlastně před rokem. A řekl bych, že podrobnější informace o dopadu EFSI by možná byly užitečné. Nicméně eh, taková je tedy situace. Za druhé, mm, eh, také ve zprávě jsou vyjádřeny pochybnosti firmy Ernst Young ohledně adicionality, kde vlastně mají eh, pochybnosti o takzvaném efektu crowding out. Já myslím, že by bylo užitečné vlastně projednat pozměňovací návrhy, které se tohoto týkají. A ve tř- za třetí obavy, pokud jde o zeměpisné rozdělení, pokud se podíváte na velikost ekonomiky, počet obyvatel a HDP, pak ty projekty jsou mnohem méně koncentrovány, než když tato, tyto ukazatele nevezmete eh, v úvahu. Jak říkal pan Fernandez, pokud se podíváme na adicionalitu na základě přístupu specifického pro regiony, tak možná bychom mohli tam najít nějaké řešení. Děkuji. Děkuji vám. Stínovým zpravodajem za EKR ve výboru pro rozpočet je Bernd eh, Kremer, také na, eh, Kelmel na dvě minuty. No. Krát děkuji, pane předsedo. Já se chci nejdříve připojit ke slovům předřečníka a chtěl bych zvláště zdůraznit, že popravdě řečeno, uh, Eh, myslím si, že je trošku jaksi odvážné už teď stále si stanovovat, že fc 1 byl velkým úspěchem. Já nechci tvrdit opak, ale nemůžeme také tvrdit, že je to úspěch, protože tam těch pár dat, které máme k dispozici, řečí o tom, že jsme byli schopni vydat peníze, ale to není nějaký e, geroický čin. Ta otázka adicionality, otázka toho, zda bychom neměli eh, v podstatě nějakým způsobem nahrazovat pouze jiné zdroje financování, tak tato věc nebyla vůbec jaksi prošetřena. A trvalost těchto investic je také v hvězdách, podle mého názoru. Samozřejmě můžeme podněcovat prostředky, finance, ale zda tyto finance představují opravdu přidanou hodnotu, zda je to trvalá záležitost, která lidem něco přinese, která trvale bude podporovat růst, to ještě zdaleka není jasné a myslím si, že není správné prodlužovat v tuto dobu již EFSI. Děkuji. Děkuji vám. A tím se dostáváme k liberálům. Ramon Trames, Tremosa i Balcels, ale toho tady nevidím. Ale viděl jsem Nilse připraveného. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Udovi a Jose Manuelovi za velice dobrý návrh. Já jsem pro to, aby se eh, neseškrtávaly dále CEF. Také jsem zpravodajem pro program Wi-Fi for EU. Takže byl bych nerad, aby vlastně tento program se dočkal nějakých škrtů, jak tomu zatím vypadá 50 milionů eh, já si myslím, že to je trochu tedy hloupý projekt, popravdě řečeno, takže mě to zase tak nevadí, ale chtěl bych vás na to upozornit, že tady tedy eh, tyto škrty eh, hrozí. Eh, komise tam ještě také jako cíle přidala akce v oblasti klimatu a COP21. Některé ty navržené pozměňovací návrhy toto chtějí vyškrtnout a zapracovat to do definice adicionality a tady mám trochu pochybnost, zda touto cestou bychom se měli vydat. Myslím, že by bylo vhodnější to zmínit mezi obecnými cíly projektů, které bude podporovat EU. Pak tady byla otázka eh, u pozměňovacích návrhů 4 a 14, které se týkají vlastně přidání regionů, ale myslím si, že to už se řešilo v těch odpovědích. Pak tady je problém také mikromanagementu ze strany parlamentu, když si vlastně snažíme vstrčit nohu do těch vrátek otevřených pro rozhodování. Nevím, jestli to je úplně vhodná taktika. Už jsem tady dnes mluvil o horizontu 2020 v obdobném duchu bych rád, eh, aby FC se nějak zabýval i otázkou Brexitu, protože dojde vlastně k snížení rozpočtu, roztočí se takové vlastně rozpočtové satelity a to si myslím, že není dobrá politika do budoucna. Měli bychom si uvědomit, eh, jakým, jak budou vypadat do budoucna ta omezení a jaké to může mít dopady na FC2. A jakým způsobem se to potom ještě projeví ve víceletém finančním rámci. Děkuji. Děkuji za GUE, Fabio De Mazi, za Ekon, toho nevidím, ale vy tedy nahrazujete Fabia. Prosím jenom, kdyby vaše frakce to eh, příště řekla dopředu. Děkuji. Já tady vlastně zastupuji ehm, jak ehm, tedy výbor pro rozpočet, tak pak výbor hospodářský a spolupracuji na tom s panem De eh, Mázim. Chtěl bych tady schrnout eh, náš eh, postoj k tomuto plánu. Máme velké výhrady, pokud jde o samotný přístup obsažený v tomto plánu. vlastně celá ta logika vychází ze selhávání trhu a to, že je vlastně třeba pomoci soukromému sektoru. Je třeba aby tedy e, veřejný sektor měl nějaké, nějaký plán veřejného investování a potom soukromý sektor by vlastně odváděl tu svou vlastní práci tady vlastně dáváme peníze soukromému sektoru, říkáme, že trh nefunguje dobře, že prostě je v určitých směrech zablokován. A my nesouhlasíme ani s tou, uh, tou tržní teorií, která poukazuje na uh, vlastně soukromé investice, uh, praještím, ale přitom je dosažení zisku. A je to vlastně pořád to tež dokola s tím stejným cílem. Budeme vlastně dotovat především ekonomické zájmy e, prostřednictvím těchto partnerství soukromého a veřejného sektoru a přitom mnohé tyto investice by se bez e, tohoto fondu obešly. A další věc, kterou je třeba zdůraznit, že v dnešní době nejistoty nám není jasné, proč zase chceme dělat takovýto skok do tmy, navzdory tomu, co řekl účetní dvůr. Komise vlastně si tady předkládá svoje statistiky, uvá, uvádí, že třeba Portugalsko z toho fondu velice těžilo, ale přitom v Portugalsku my jsme z toho vůbec nic neměli. Byla tady nějaká půjčka 50 milionů e, Lisabonskému zastupitelstvu, ale všechno to jsou vlastně jenom takové scénáře, které se potom e, využívají k tomu, aby se vlastně šířil pozitivní obrázek a aby se tedy ostatní přiměli k prodloužení, odsouhlasení prodloužení EFSI, i když sám účetní dvůr řekl, že je třeba provést eh, nezávislou analýzu výsledků. A to já bych chtěl zdůraznit, že potřebujeme takovou nezávislou analýzu a to si myslíme, že je důležitější, než abychom nadále pluli na tomto moři nejistoty. Pak bychom také mohli hovořit o geografickém a tematickém rozdělení projektů. Tady také dochází k takové eh, hm, statistické manipulaci. Eh, vlastně eh, vidíme, že se historie zopakovala. kdy vlastně se prosazují určitá opatření, která potom nenaplní očekávání Tak máme své výhrady, uvidíme, jak to dopadne. A doufáme, že třeba se, nám, se vám nás podaří přesvědčit, že se mílíme, že to skutečně přinese nějaké výsledky, ale myslíme si, že takto by to nemělo pokračovat. Děkuji. Nyní pas Eichhout za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím držet toho dvouminutového limitu. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajům za návrh. Vidím tady určitá zlepšení oproti návrhu komise, především pokud jde o úlohu EIB. Myslím, že tady opravdu jsou dobrá zlepšení, například právo veta EIB se omezuje na vlastně představenstvo, potom také cenová politika se trochu mění, odpovídá přesně tomu, že by to byla kopie EIB, což je taky dobrý návrh. Hlavní taková kritika, kterou máme, se týká právě toho kritéria adicionality. Pokud se podíváme na EFSI, tak myslím si, že klíčovou věcí by mělo být to, že každá investice by měla být plně v souladu se strategickými cíly a za druhé, musíme jistě vědět, že by to nebylo možné bez EFSI. To je adicionalita. Pokud se podíváte na ten stávající návrh komise, tak tam se snaží vlastně to trochu zlepšit, ale nevždy to zlepšení přináší. Viděla jsem, že spoluspravodajové se snažili na to zaměřit, ale nejsem si jist, zda všechny tyhle další změny vlastně neznamenají, že vznikne návrh, kde ta adicionalita bude eh, vlastně jenom takovou prázdnou skořápkou. A ten odkaz například na udržitelné rozvojové cíle, které jsou tak široce definované, pokud si to nebudeme hlídat, tak potom vlastně všechno potom může ta kritéria splňovat. Všechno bude mm, vyhovovat té adicionalitě a nepůjde už o žádné výběrové kritérium. A já si myslím, že bychom měli především zajistit, že to kritérium adicionality e, bude skutečně, jakým, že budou hodnotit skutečné doplňování, aby FC opravdu plnilo své cíly a aby ty e, peníze Eh, které se vynakládají, šly na projekty, které by se bez EFSI nerealizovaly. A stihl jsem to i za ty dvě minuty. Ano, to je skvělé, říká pan předseda. Jste příkladem pro nás všechny. A doufám, že eh, váš eh, kolega se toho bude držet. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit. Minulý týden ve Štrasburku už jsem měl příležitost říci, že EFSI považuji obecně za dobrý nápad, ale že to provádění by se ještě mělo zlepšit. A teď tady máme tedy návrh na prodloužení a to je právě příležitost, jak zlepšit některé tyto aspekty. Jak už říkal kolega Bas, je tady otázka adicionality. Ta adicionalita je skutečně tou přidanou hodnotou tohoto investičního plánu a je třeba eh, toto kritérium chránit, aby nedocházelo k tomu takzvanému crowding out a je třeba, abychom podporovali ty projekty, které jsou eh, určeny pro situace, kde trh selhává, eh, kde eh, nejsou dostatečné investice. Protože problémem v Evropě není nedostatek likvidity, ale spíše investice do rizika. A právě ty projekty v rámci EFSI by měly mít možnost investovat právě i ty rizikovější, eh, financovat i ty rizikovější investice. Další věc, více transparentnosti, více eh, informační povinnosti především pro zprostředkovatelské finanční subjekty a také bychom chtěli více transparentnosti eh, vzhledem k veřejnosti, aby měla vlastně přístup třeba k hodnocení aby třeba i my jako parlament jsme mohli sledovat práci toho výboru pro investice a jeho rozhodnutí. Třetí věc. E, ty projekty, které se financují e, v FC 2.0, e, to jsou projekty třeba sociální infrastruktury, projekty životního prostředí, energetické účinnosti i menší projekty, a tím se dostávám už ke konci svého vystoupení, pane předsedo. Je třeba podpořit vznik investičních platform, protože pro mnohé malé projekty je to jediná cesta, jak se dostat k financování EFSI. Děkuji vám. Děkuji vám. A za EFDD Marko Vali, ale toho nevidím v sále. Není tady někdo za EFDD? A za ENF tady vám Marka Dzányho. Oni se nějak rozvedli, ale ten tady také není. A Barbara Kapel také nepřítomná, takže tím se dostávám na konec eh, oficiálního seznamu a mohu tady poděkovat všem stínovým zpravodajům eh, za to, že dodrželi čas a dávám slovo zpět předsedovi rozpočtovému výboru, který bude řídit postup ke HDI. Děkuji, takže teď v rámci postupu ke HDI paní Beres. Děkuji. Ano, to je lepší než posledně, protože posledně každý aj ani nebylo, protože tady bylo moc stínových zpravodajů a je určitě dobré, když mohou vystoupit i ostatní. Takže děkuji spoluzpravodajům, protože ty body, které tady zdůraznili v tom krátkém čase, který na to měli, Eh, byly zcela zásadní. Jednak, jak EFSI se propojí se zprostředkovateli, to mohou být například různé investiční subjekty, které fungují přímo v terénu, a jak to propojit vlastně s nárůstem eh, možností těch platform. Chceme-li zlepšit efektivitu. Je tady mnoho věcí, ke kterým bych chtěla mluvit, ale protože mám málo času, tak eh, zdůrazním jenom tři body. První bod to je, co se děje v členských státech, pokud jde o propojení se strukturálními fondy a způsob, jakým členské státy vlastně nepřispěly k EFSI, i když jsme bojovali za to, aby vlastně mohli investovat, těžit přitom z flexibility, eh, tak jak to zavedlo sdělení komise. Tak nevím, jestli tento přístup je možné nějak napravit tak, aby se zvýšila kapacita EFSI. Druhý bod to je pozměňovací návrh 2, kde se hovoří o legislativní iniciativě v rámci přeskumu víceletého finančního rámce. Mě by tady zajímalo, co přesně mají na mysli, kdyby to mohli upřesnit. A tím se dostávám ke třetímu bodu, který je pro mě nejdůležitější. O co tady vlastně jde? Eh, zaznamenala jsem, že pan Torvald a pan Eichholt mluvili ve stejném duchu, a sice, když tady máme tedy zmíněné cíle OSN, pokud jde o rozvojovou agendu, a vlastně místo toho se opustí to 40% zacílení na cíle z eh, COP21, nehrozí, že vlastně přejdeme o všechno a že eh, to celé tak nějak utopíme. Já chápu, že myšlenka je taková, že bychom mohli lépe financovat třeba sociální investice. Je tady mnoho věcí pochybných ohledně toho, zda to tedy je nebo není v souladu s cíly COP21. Ale podobně jako u FC1, tam jsem bojovala i s členy výboru eh, pro průmysl a výboru pro životní prostředí, Eh, chtěla jsem, aby skutečně tady došlo k zaměření na tyto cíle, aby část těch prostředků byla na tyto cíle vyčleněna a byla jsem potěšena tím, že to tam komise vrátila. A já tady jsem otevřená diskusi, ale jsem přesvědčená, že musíme zajistit, abychom nepřišli o tento cíl eh, financování v rámci cílu COP21. Děkuji. Ani Žil. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla říci, že já jsem ráda, že zpravodajové zdůrazňují ten původní návrh Evropské komise, protože si myslím, že tento původní návrh komise byl nedostatečný ve mnoha bodech, stejně tak, jak je hovořila Pervanš eh, Perez, tedy to znamená ten odkaz na COP21. A já si myslím, že tady je třeba si to co nejvíce ujasnit. Nicméně, co se týče mé hlavní kritiky, ten vlastně se odraží v tom 21. pozměňovacím návrhu zpravdu. To znamená, že to vypadá tak, nebo v podstatě velmi často těmi, jak si řídícími, výkonnými řediteli jsou muži. A velmi často je to tak, že ty návrhy, které k nám přichází z komise, velmi často toto zdůrazňují, ale v rámci programu EPSI si myslím, že tady ta struktura zprávy a řízení musí být jednoduše lepší, musí fungovat lépe. A musíme udělat všechno pro to, aby EPSI opravdu poskytovala podporu všem těm regionům, které eh, to potřebují. Opravdu v celé Evropské unii musí se více zaměřovat na oblasti, jakými jsou například eh, bydlení a sociální nebo jaksi strukturální změny, ty musí být také podporovány. Já vím, že zpravodové se snažili se tomu nějakým způsobem zavinovat ve svém návrhu. To znamená, že ano, to já vítám, ale i tak bych byla ráda, aby komise do budoucna ve svých návrzích byla genderově co nejneutrálnější. Děkuji. Pan Mavrides. Vous avez la parole. Slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Eh, samozřejmě ve chvíli, kdy tady vyjadřujeme nějakou kritiku proti EFSI, tak to, nebo vůči EFSI, tak to ještě pořád neznamená, že bychom byli proti celému tomu mechanismu. A právě i z toho důvodu jsme vlastně my připravili řadu pozměňovacích návrhů, které celý tento projekt podporují. Například přeshraniční spolupráce s třetími zeměmi, to je něco, co je třeba zcela jasně zkontrolovat, přeskoumat. Dále čerstvé, nové peníze a ne stále peníze, ne jak si odchylovat peníze z již existujících eh, programů. S tím nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím, aby ty různé fondy pro regionální eh, rozvoj v podstatě museli obětovat své prostředky ve prospěch tohoto fondu. Už jsme tady v podstatě měli ten cíl, který eh, v podstatě e, zněl tak, že EFSI musí dosahovat jaksi komparativních výhod, co znamená pomoci tam, kde je to opravdu nejvíce třeba. A když se podívám na to zeměpisné rozdělení, tak se v podstatě potvrzuje to, že ty cíle, které jsme si původně stanovili, tak nebyly dosaženy. A na závěr chci také říci, že zastávám také ten názor, že ty jak jaksi rizikové a státní profily jsou v podstatě dvěma ukazateli, které se mohou vzájemně tak odchylovat, že v podstatě to může vést k tomu konečnému ano či ne, k tomu konečnému budeme investovat nebo nebudeme investovat. A to se také samozřejmě týká i těch menších států, jako například Kypr, tak u těch musíme také najít způsoby, jakým, jakými tedy tady tento fond bude moci fungovat. To znamená nějaký způsob, jak si propojování, to znamená státy s, vysikovým, eh, rizikovým, s vysokým rizikovým profilem jako státy v podstatě nebudou eh, v podstatě hned vyňaty. To znamená, eh, velmi často se stává v podstatě, že ty projekty v těchto vysoce rizikových státech nejsou přijímány, i když v jiných státech jsou přijímány. A pan Christopher má, pan Christopher má slovo. Děkuji. Já bych tady v tuto chvíli rád zdůraznil, že ten Junckerův plán nebo plán EFSI ten jaksi největší plán pro strategické, je, je největším eh, plánem pro strategické investice v Evropské unii. Ještě nikdy v historii Evropské unie jsme neměli nic podobného a myslím si, že eh, samozřejmě zleva zprava slycháme kritiku vůči Evropské unii, říká se, že Evropská unie v podstatě není aktivní a tak dále, ale tady u tohoto to samozřejmě rozhodně pravdou není, ale proto, aby to všichni viděli, řídili, tak musíme samozřejmě zaangažovat i členské státy jako takové. A myslím si, že oba dva zpravodové odvedli opravdu naprosto fantastickou práci a pokud by oni nebyli byli, jak si přispěli tolik velikou jako svým úsilím eh, té práci, tak bychom nikdy nebyli v té situaci, ve které jsme. To znamená, že to, o celé se to opravdu hodně vyvinulo, hodně jsme pokročili a v podstatě i díky zásahu Evropského parlamentu ten mechanismus v tuto chvíli funguje tak, jak funguje. Eh, samozřejmě, že ve chvíli, kdy v podstatě zavádíte tak velký plán, jako je tento, tak by bylo opravdu zázrakem, kdyby eh, se nevyskytly žádné eh, problémy. Ale v podstatě v tuto chvíli musíme se zabývat těmi otázkami nebo těmi projekty, které byly zamítnuty a musíme se podívat na ty důvody, proč byly zamítnuty, ať už mm, kvůli tomu vysokému riziku, které představují v rámci toho profilového státu, anebo z jakého důvodu. Eh, jak už bylo eh, zmíněno, státy jako Kypr a jiné státy v podstatě se musí eh, co nejvíce podílet nebo musí být součástí tohoto projektu. A například Kypru nebyl přidělen a povolen žádný projekt a je třeba zamyslet se nad tím, proč. To znamená, že tady nechceme eh, nějakou jaksi eh, dv, nějaké dvo, mm, dvojí metry pro přidělování projektů v rámci EFSI. Musíme udělat všechno pro to, aby tady nebyly zvýhodňovány a naopak ne, znevýhodňovány eh, určité státy. Musí to v podstatě fungovat všude. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby abychom pomohli právě i těm menším státům, které v podstatě třeba nemají takové prostředky eh, jako jiné státy. Protože tady hovoříme o podpoře evropských občanů všude v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ráda zmínila, že na začátku, když jsme zaváděli EFSI, tak jsme hovořili o třech eh, základních pilířích a jedním z těch pilířů byl takzvaný Project Pipeline a Pipeline a Ready to Go Projects. To znamená, že tady se musíme zaměřit na ty investiční plány pro Project Pipelines a Ready to Go Projects, tak, abychom mohli lépe rozhodovat o tom, které z těchto projektů budou podporovány z EFSI a to na území celé Evropské unie. Je třeba se také zamyslet nad eh, řešením různých problémů v některých členských státech v podstatě banky říkají, že malé a střední podniky o takovéto financování nemají zájem, ale to není pravda. Je třeba se opravdu podívat na to, jak podpořit malé a střední podniky a jak přesvědčit zprostředkovatele, prostředníky a bankovní instituce, o tom, že se vyplatí, vyplatí být opravdu prostředníkem mezi malými a středními podniky a Evropskou investiční bankou. Děkuji, tím se dostáváme k závěru tohoto postupu ke 4A. Nikdo další už se nehlásí. Dovolíte mi, abych položil také otázku našemu zpravodaji. Já si myslím, že malé a střední podniky musí mít ducha dobývání a musí také podnikat mimo trh Evropské unie. A nyní tedy se ptám zpravodajů. Počítá se s nějakou možností půjčit půjčky malým a středním podnikům, které by připravili nákladný projekt, který by vyžadoval specifické financování a které by se pouštěly na trh mimo rámec Evropské unie. Takže paní zpravodajové, můžete nyní zareagovat, vyjádřit vaše názory. Kdo bude hovořit jako první? Pan Bulman nebo pan Fernandeš? Pan Fernandeš, děkuji. Vidíte, to je úžasná spolupráce a rozhodujeme zcela transparentně, je to úplně jasné. Takže k té poslední otázce já bych řekl ano, pokud je to Eh, systém adicionality. A moje země je na čele, protože my máme operativní program pro konkurenceschopnost internacionalizace malých a středních podniků. Takže já si myslím, že strukturální fondy jsou tady proto více, zatímco EFSI jsou pro podniky, které jsou poněkud jaksi odolnější v rámci Evropské unie. Já se pokusím zareagovat na některé otázky. Proč pozměňovací návrh číslo dvě? Protože chceme, aby EFSI pokračovalo. EFSI povinně nebo nezbytně souvisí s víceletým finančním rámcem. Je to tento rozpočtový rámec, který zajišťuje vlastně garanční fond a ten se opírá o rozpočet Unie. Není náhodou, že FC2 jde až do roku 2020. My nevíme, jestli eh, ten další víceletý finanční rámec bude do roku 2025 nebo 2027, ale počínaje rokem 2020 chceme, aby komise mohla předkládat legislativní návrhy proto, aby EFSI pokračovalo. Pak je tady další důležitá věc. Je tady mnoho projektů, které, eh, jejichž příprava trvá dlouho. A my potřebujeme předvídatelnost pro investory a musíme zajistit kontinuitu. To umožňuje silnější projekty, například projekty pro platformy mezi zeměmi nebo přezraniční projekty. To by bylo velmi zajímavé. Zatím ještě neexistují takovéto platformy, to znamená platformy přeshraničního typu mezi zeměmi. Já připomínám energetickou unii. Energetická unie je velmi důležitá. Můžeme ji realizovat a můžeme realizovat investice na základě platformy, které mají tento cíl. S třetími zeměmi to by bylo velmi důležité, tak abychom nebyli závislí, tak jak jsme například na dovozech z Ruska. Takže to je upřesnění tento fond eh, vede k proaktivnímu jednání. A tento fond nebere peníze z politiky soudržnosti. Tady bychom to neměli zaměňovat. Naopak, on může pomáhat k naplňování této politiky, může pomáhat k větším synergickým efektům mezi strukturálními fondy a tímto investičním fondem, kterému říkáme často Junckerův plán. Existují například investice takového typu, kde není možné eh, zajistit financování ze strukturálního fondu, nebo strukturální fond může zajistit jenom část, takže v takovém případě tento fond může fungovat v rámci adicionality. My jsme zajedno ohledně transparentnosti, a mm, jaksi mm, zviditelnění tohoto fondu. Tento fond už udělal mnohé pro malé a střední podniky, ale často tyto malé a střední podniky nevědí, že tady je záruka v podobě evropského rozpočtu a že eh, je tento fond nápomocný těm malým a středním podnikům. Také je jasný, že ten advisor hub by měl projít zlepšením a to je také možnost, která by zahrnula některá teritoria, která mají více potíží z hlediska realizace projektů a dokonce i v těch předchozích etapách. To znamená z hlediska vytváření platform anebo i v oblasti předkládání jakési kandidatury pro naplnění těchto cílů. Takže Očekáváme pozměňovací návrhy. Samozřejmě, že tady ještě další věc, kterou uvedla kolegyně, to tady není, je to ta záležitost COP21, to je součástí té zprávy. A pro nás je jasné, že EFSI musí respektovat všechny politiky Evropské unie, zvláště dohody, které jsme uzavřeli, včetně pařížské dohody. A to znamená, že pokud možno by všechny projekty měly přispívat k těmto cílům. Další důležitá věc, kterou chci zdůraznit. Adicionalita je důležitá, ale není stejná ve všech místech. Riziko není stejné ve všech členských státech a ani v jednom členském státu není stejné riziko v různých regionech. Například sociální investice když se říká, že sociální investice by měly obsahovat riziko, tak si kladu otázku, jaké investice se mohou v tomto ohledu realizovat. EFSI v tomto okamžiku už umožňuje realizovat investice do sociální oblasti. A když se hovoří o strukturálních fondech, tak musíme také dávat pozor na partnerské dohody. Ty nejsou všude stejné. Když se podívám na portugalské partnerské dohody, tak v podstatě ty nám neumožňují vybudovat žádnou infrastrukturu. infrastrukturu. Není možné budovat dálnice nebo silnice v rámci strukturálních fondů. Takže my potřebujeme v zemích, kde strukturální fondy neumožňují investice do infrastruktur, tak v těchto zemích musí existovat možnost používat tento nástroj. I když nemůžeme říci, že to obsahuje velké riziko. Politika soudržnosti by měla být vnímána jiným způsobem. To neznamená, že bychom neměli mít kvóty. To je chyba. Bylo by chybné, kdybychom eh, nepožadovali tyto kvóty z hlediska EFSI nebo mm, vůbec z hlediska politiky soudržnosti. To by šlo proti duchu této politiky a to není cílem. A samozřejmě bude také velice důležité, aby komise mohla podpořit používání tohoto fondu s společně se strukturálními fondy za účelem vytváření synergie. Pak je tady ještě další jiná věc. Máme tady velkou prodlevu z hlediska uplatňování politiky soudržnosti. A pokud určitá země má subvence, tak nejdříve se podívá na subvence a pak na možnosti půjček, to je jasné. To je možná také vysvětlení kterým bychom se měli zabývat. Takže já a můj kolega očekáváme pozměňovací návrhy, očekáváme vaši pomoc a měli bychom také zvýšit účast parlamentu. Když se říká, že steering board by měl mít zástupce parlamentu, to neznamená nezbytně mm, poslance, tak eh, tím chceme říci, že parlament by měl být součástí těch hlavních směrů. Děkuji. Pan Bulman. Děkuji, děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili této rozpravy. A to opravdu na velmi vysoké úrovni znalostí. Opravdu znají tento návrh velmi dopodrobná a ono se opravdu vyplatí eh, u mnohých z nás to, že vlastně se tomu stejnému tématu věnujeme už po druhé. I ti, kteří přišli jako noví do týmu, tak zcela jasně prokázali svou připravenost a chuť angažovat se. A co je opravdu pro mě extrémně pozitivní, jako spoluspravodaje, je to, že v podstatě už jsme se víceméně shodli na tom, co chceme, aby se vlastně stalo, čeho chceme dosáhnout. A naše rozprava se v podstatě v tuto chvíli odvíjí od toho vlastně, jakou strategii eh, chceme mít. To v podstatě pouze důkazem té jednoty a jednomyslnosti, kterou jsme prokázali už i v minulosti. Otmar ne poprvé velmi dobře v podstatě zdůraznil, jaké jsou ty eh, ta měřítka. Samozřejmě, že my chceme eh, v podstatě poskytnout opravdu tu nejvyšší kvalitu, nejvyšší kvalitu nástroje, který chceme, aby se používal. To znamená, chceme být schopni říct, podívejte se, v Eh, co, čeho jsme dosáhli, jak jsme toho dosáhli. A nejde nám samozřejmě pouze o množství, ale jde nám také a hlavně o kvalitu. Tak s tím naprosto souhlasím. A to se samozřejmě také týká toho stálého argumentu, že v podstatě se nemůžeme, nemůžeme ohrozit se, sebe samu a nechceme v podstatě jenom kvóty a prioritizaci, protože to je něco jiného. My, si chceme, my chceme na to nahlížet z holistického úhlu pohledu a chceme v podstatě pohnout celým EFSI. Chceme, aby EFSI opravdu bylo naprosto v souladu s těmi cíly e, tisíciletí a Jose Manuela a další se také vyjádřili v tom smyslu, že se tomu budou hodně věnovat z úhlu pohledu té finanční dimenze a rozpočtové eh, perspektivy a já jsem jim opravdu velmi vděčný, vděčný za to, že se tedy budou těmto konkrétním eh, implikacím eh, věnovat, protože tomu samozřejmě lépe rozumí. A také se podívají na tu otázku vysoké rozmanitosti jednotlivých evropských jednotlivých regionů. A chci říci, že tady budeme hledat samozřejmě velmi inteligentní a rozumné propojování prostředků e, různých e, fondů, jako jsou například strukturální fondy, právě fond eh, FSI, ale samozřejmě nejde o to, aby fond FSI pohltil prostředky ze strukturálních fondů, ty, ty samozřejmě zůstanou oddělené a nezávislé. Já si také velmi vážím eh, kolegů, kteří se zúčastnili tě, této debaty. Myslím si, že všechny příspěvky byly extrémně konstruktivní. Spoluspravodajové se vlastně snažili také velmi seriózně zohlednit výsledky analýzy společnosti Ernst Young a v podstatě také se sam zamýšlíme nad eh, tou možností či nad implikacemi crowding outu. My chceme udělat všechno pro to, aby tady existovaly specifické přístupy, které budou zohledňovat regionální charakteristiky různých tedy eh, krajů v EU a hovořil o tom také už i účetní dvůr Evropské unie. Chceme tady trošičku um, flexibilnější a pružnější časový harmonogram. Eh, to je také jeden z těch důvodů, proč Jose Manuel a já se hodně právě tomuto tématu věnujeme a snažíme se eh, celý, eh, celou tuto složku jak si dovést dokonce ještě za malského předsednictví, ale nechceme v žádném případě v tuto chvíli eh, vyvíjet žádný zbytečný tlak a působit stres protože tady EFSI samozřejmě tímto nezaniká, funguje a může fungovat, je funkční. Kolega Tornvals poukázal na to, že tady existuje to nebezpečí v podstatě eh, nezohledňování těch eh, cílů dosažených eh, Evropskou komisí v rámci COP21. To jsme, tak to jsme se jaksi vyjádřit nechtěli. V každém případě jde o to, abychom nezapomínali právě na tu otázku adicionality a na kvalitu a nám šlo v podstatě o to rozšířit ten rozsah působnosti, to znamená zapracovat do toho začlenit tam i ty otázky vyplývající ze sociální politiky. To i jsou tady ta kritika v podstatě už existovala v minulosti, v podstatě, že že nebyla ta sociální dimenze u projektů financovaných z EFSI jedna dostatečně zohledňována. Kolegové z EKR v podstatě upozornili na tu důležitost zajistit korektní finanční fungování a byli bychom rádi, takže my samozřejmě chceme, abychom se těmito otázkami zabývali, musíme se sejít, musíme se o tom eh, popovídat a doufám, že tedy eh, dosáhneme konstruktivních kompromisů. A eh, Nina, ta už tady bohužel není, ale chci říci, že spolu s pravodaj v podstatě už zcela hodil pod stůl to původní znění návrhu eh, komise a my jsme se snažili ten problém v našem návrhu eh, vyřešit. Eh, náš kolega Maridis velmi dobře poukázal na ty regionální fondy a připomněl je a je třeba v říci, že je třeba opravdu zohlednit ty různé eh, rizikové profily jednotlivých členských států. Pan Kristoforu zdůraznil, že je třeba také zohlednit eh, specifickou situaci na Kypru, protože tady jde o regionální struktury a pan Mavridis Eh, hovoří o tom, že velmi často jde o oboustranný proces. To znamená, že tady byla zdůrazněna ta potřebnost těch hubů, protože dobré fungující huby opravdu mohou eh, posílit naše kapacity a bez dobrých eh, kapacit prostředků a nástrojů v podstatě nemáme příliš velké šance uspět. A podobné problémy zmínil také náš kolega či Třeba se na ně podívat také z perspektivy rozpočtové. Doufám, že nám v tom Eh, pomůžete a prosím, eh, řekněte nám, u jakých pozměňovacích návrhů nám můžete pomoci. A pan eh, čer, pane předsedu, ano, ano, samozřejmě malé a střední podniky by měly být na území Evropské unie a mohou v každém případě se svými projekty jít za hranice EU se svými exportními programy a jako Otmar byl bych velmi rád, kdyby existovalo více přeshraničních projektů, protože by to posílilo náš nadnárodní eh, celoevropský a přeshraniční eh, profil. Já vám v tuto chvíli velmi děkuji, opravdu děkuji vám za to, že se nám snažíte pomoci vylepšit to, co jsme navrhli a my se budeme snažit zhostit opravdu každého jednotlivého dobrého návrhu, to znamená, budeme pracovat v tomto pozitivním eh, duchu a budeme se snažit udělat všechno pro to, abychom zajistili jednotnost a doufáme, že i toto bude opět důkazem naší jednoty. Ano, Děkuji oběma zpravodajům, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji těm, kteří vystoupili diskusi, kterou jsme právě měli. Chtěl bych dělat eh, jednu osobní připomínku ohledně těch sociálních projektů. Eh, víme, o jaký cíl eh, tady jde, ale jak by mohl vypadat takovýto projekt sociálního zaměření, který by mohl být financován EFSI? Není to asi úplně jednoduchá záležitost. Eh, může skutečně doufat takovýto projekt, že dostane tyto prostředky? Není to úplně evidentní. V každém případě já si myslím, že všechno, co přispívá k zaměstnanosti a ekonomické dynamice, obsahuje sociální dimenzi. Chtěl bych se ujistit, že zápisy z 9. ledna a 13. února, které vám byly předány a s kterými jste se seznámili, eh, nejsou zdrojem nějakých připomínek a mohou být v této podobě schváleny. Je tomu tak? Nikdo se nehlásí? Proto, aby maltské předsednictví mohlo obdržet závěry eh, z tohoto legislativního průběhu, tak e, máme dosti nabitý program. Eh, pozměňovací návrh EFSA, EFSI 2 by měly být nejpozději předány ve středu 20. Promiňte, ve čtvrtek 23. března do 4 hodin odpoledne. Budeme o nich diskutovat 3. dubna. Budeme diskutovat o návrhu zprávy a zároveň o návrhu zprávy na realizaci a budeme potom hlasovat na Ekon a Bač 24. dubna. Budeme hlasovat o návrhu EFSI 2 a o zprávě realizace. Chci se zeptat, máte ještě další připomínky nebo otázky? Není tomu tak? Děkuji vám, drazí kolegové, za vaši účast a přerušení.